Evropská par- Evropský parlament eh, v tomto ohledu musí sehrát velice důležitou úlohu. Děkuji vám. Srdečně vám děkuji, pane komisaři, a také vám mnohokrát děkujeme i za vaše neúnavné nasazení v politice sousedství. Byly mi předloženy dva návrhy, pozměňovací návrhy, jeden k východní dimenzi a jeden k jižní dimenzi politiky sousedství ze strany Výboru pro zahraniční věci. Hlasování o nich proběhne zítra ve 12 hodin. Dalším bodem eh, dnešního eh, pořadu jednání nyní následuje eh, prohlášení komise o používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na blízké. Blízkém východě a slovo opět jménem komise eh, dostává pan komisař Füle. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Madam President, honorable members. Děkuji, pane, paní předsedkyně, dámy a pánové. Musíme co nejsilněji odmítnout jakékoliv uplatňování násilí proti ženám, od zastrašování až po sexuální útoky. Toto jsou různé zločiny, mnohdy páchány na těch nejzranitelnějších a bezbranějších lidech. Bohužel, Faktem je, že mnohé země světa, nejenom v severní Africi, Africe a na Blízkém východě, eh, stále postrádají eh, řádný právní rámec ochrany eh, žen a dívek před násilím. Neexistuje nic, co by podporovalo oznamování těchto činů a mnohem více musíme, se musí udělat na odstrašování pachatelů ženy nadále eh, trpí eh, diskriminací a eh, zákony, které jsou diskriminující a také kulturní nerovností. V případě Egyptu například národní, takzvané národní výbory které byly ustaveny, aby sepsali e, novou ústavu, e, se stávají pouze z mužů a dokonce i nový kabinet má pouze e, jednu ministriní. Jestliže polovina populace bude vyloučena z politické a institucionální reformy, tak stěží může uspět. Na tomto pozadí silně odsuzujeme narůstající počet zpráv o závažném porušování lidských práv v včetně mm, e, znásilňování, sexuálních útoků a ponižování mm, e, aktivistek e, žen. Evropská unie je odhodlána posilovat roli žen v politickém občanské, sociální, ekonomické a kulturní sféře a také bojovat proti diskriminaci a beztrestnosti. Proto Jedna, proto jedna z osmi směrnic Evropské unie o lidských právech se soustředuje explicitně na podporu rovného postavení mužů a žen a na potírání diskriminaci žen. A prohlášení eh, z Barcelony v roce 1999, které ustavilo Euro-středomorské partnerství, eh, specificky zdůrazňuje tento závazek rovné postavení mužů a žen je mm, jednou z mm, pěti, eh, eh, jednou z priorit pětiletého pracovního eh, plánu mm, šéfů států a vlád přijatého na barcelonském summitu v roce 2005 a e, vzhledem k těmto závazkům e, ministerská konference EU a Středomoří, e, která se konala v listopadu 2006 v Istanbulu, zahájila inovativní a průkopnický proces. Ministři, včetně ministrů z Alžírska, Jordánska, Libanonu, Maroka, okupovaných palestinských území Sýrie a Tuniska se shodli na podpoře rozsáhlého všeobjímajícího Eh, přístupu založeného na následujících prioritách ehm, politická a občanská práva žen, sociální a ekonomická eh, práva a udržitelný rozvoj žen, eh, práva žen v kulturní sféře a role komunikace a sdělovacích prostředků. Od eh, konference v roce 2006 probíhá práce na implementaci společného rámce, akčního rámce, zejména pokud jde o priority jednotlivých zemí. Ehm, partnery Unii prostředom, partneři Unie země pro Středomoří potvrdili eh, svůj závazek ehm, v této věci na druhé ministerské konferenci v Marrakeši v listopadu 2009 občanská společnost byla mm, mm, eh, v plné míře zapojena do diskusí a narůstá povědomí a také viditelnost procesu, což je velká eh, výzva nad rámec toho regionálního eh, rámce probíhá i bilaterální dialog Evropské unie, včetně hm, prostřednictvím podvýborů, které se zabývají právě otázkami rovného postavení mužů a žen. A to je důležitá metoda eh, řešení těchto naléhavých eh, problémů. Závěrem bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že Evropská unie nebude tolerovat násilí na ženách v žádné formě a uplatníme vše všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom tomu zabránili. Děkujeme, pane komisaři. A nyní přistoupíme eh, k řečníkům za jednotlivé frakce. Za EPP má slovo paní Edith Bauer. Minuta a půl. So, so Děkuji, vážená paní předsedající, eh, pane komisaři, vážení kolegové. Já si skutečně vážím závazku a odhodlání komise ehm, odsoudit násilí na ženách eh, jako eh, zbraně používané ve válce, eh, což se používá systematicky v ozbrojených konfliktech eh, za řadou účelů, co se týče zastrašování, politického teroru, získávání informací, odměňování vojáků a etnických čistek. Násilí na ženách v ozbrojených konfliktech vychází z tradičních eh, pohledů na ženu jako na majetek. Co se týče žen v mnoha kulturách, eh, kdy jsou symboly národů, násilí na ženách se používá jako útok proti hodnotám a cti společnosti římský statut Mezinárodního eh, trestního soudu uznává sexuální násilí jako eh, útok proti eh, civilním obyvatelstvům, obyvatelstvu a válečný zločin. Existují různé formy, jako je sexuální, sexuální otroctví, nucené těhotenství a tak dále. A tyto zlo, válečné zločiny jsou eh, závažným porušením ženevské úmluvy. Ti, kteří zodpovídají za sexuální násilí, jsou často eh, netrestáni. Příliš často násilí na ženách je akceptováno jako eh, součást, jako samozřejmá součást válek a pachatelé se klidně i během mírových ujednání dočkají beztrestnosti. Nadešla doba odsoudit tyto nelidské postupy eh, ve všech částech světa a naše dnešní sdělení musí být takové, že pachatelé těchto válečných zločinů eh, nesmí zůstat nepotrestáni. Děkuji. Eh, překročila jste svou řečnickou dobu nyní paní Gomez za socialisty a demokraty 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Na rozdíl od zpráv, které přicházejí z Líbie, kde vidíme, že na frontě jsou jenom muži, tak eh, obrázky, které dostáváme z Bengází a z jiných zemí, obrázky z demonstrací v Maroku, v Sýrii, v Bahrajnu, všechny eh, tyto záběry ukazují ženy v čele těchto demonstrací, které volají po svobodě a demokracii. A jsou tam také mladí lidé. Mladí lidé a ženy sehrávají velmi důležitou úlohu v těchto hnutích v severní Africe. Jsou to právě tyto skupiny, které bojují proti silně patriarchálním společnostem. Ženy a mladí lidé budou sehrávat důležitou úlohu v tom, jakým směrem se tyto země vydají v následujících letech. Je to tedy na Evropské unii, aby podpořila ženy, které byly tak odvážné, že zahájily tyto protesty v takzvaném arabském jaře. Také musíme podpořit neziskové organizace, musíme jim poskytnout finanční i organizační podporu. Uh, podporu organizacím, které pracují s ženami. Musíme pomoci neziskovým organizacím, politickým stranám a tak dále. Musíme pomoci ženám, aby se zapojili do všech těchto aspektů společnosti. Také je důležité, aby Evropská unie mobilizovala své síly na nejvyšší úrovni a snažila se zabránit sexuálnímu násilí na ženách, které jsou tak odvážné, že eh, pozvihnou svůj hlas. Také e, protesty k nímž došlo 18. března by měly tam ty zločiny, které tam proběhly, by měly být potrestány a také všechno to, k čemu došlo v Libii. Všechny ty zločiny by měly být potrestány, protože jsou zcela neakceptovatelné. Musíme se zasadit o to, aby tyto zločiny byly náležitě prošetřeny a aby už se nikdy neopakovaly. Děkuji a nyní za Alde paní Parvanová dvě minuty, prosím. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Frakce ALDE iniciovala tuto debatu, protože jsme byli hluboce znepokojeni situací žen v severní Africe a na Blízkém východě s ohledem na stávající neklidnou situaci a změny. Během posledních několika týdnů se znamenaly porušování lidských práv, zejména e, v Líbii a v Egyptě, a to zejména na ženách. Nebudu zacházet do detailů jednotlivých případů, ale jenom bych zmínila dvě silně znepokojící situace, které je potřeba odsoudit Ivan Al-Obejdi, libyská žena, sdělila mezinárodnímu tisku, že byla vystavena hromadnému znásilnění ze strany ozbrojených sil eh, Kadáfího a že byla zadržena 72 hodin, než byla propuštěna. V Egyptě, jak zmínilo celá řada kolegů, eh, několik eh, žen protestujících bylo vystaveno takzvaným testům panenství a e, byly odsouzeny za to, když těmito testy neprošly. Je doloženo, že v řadě konfliktů je právě znásilňování používáno jako jeden nástroj, jak e, páchat zločiny na civilním obyvatelstvu. Nesmíme akceptovat tato zvěrstva páchaná na ženách. Proto apelujeme na radu a na komisi, aby se jednoznačně postavili proti těmto formám násilí na ženách a to zejména s ohledem na stávající e, situaci k tomu, to, k čemu dochází e, v severní Africe. Je potřeba zajistit, že po transitorní fázi v těchto zemích budou zajištěna i práva žen. Včera jsme v rámci e, nového rámce politik EU hovořili i o těchto otázkách a je potřeba zabránit takzvaným dvojitým standardům v rámci Unie a vně Unii. Práva žen musí být jednoznačně začleněna do evropské politiky soudrž, eh, sousedství, do jednotlivých programů a projektů. To vše je potřeba mít na paměti. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Teď Barbara Lochbire, jedna půl minuty. Děkuji, paní předsedající to nucení těm takzvaným eh, testům panenství eh, ze strany egyptské eh, armády proti ženám, které protestovaly na náměstí Tahrir. To jsou, to jsou hrůzné zločiny, které vedly k dnešnímu usnesení. Nemůžeme vyloučit, že se stane ještě další sexualizované násilí. Jednak v konfliktech v Severní Africe a na Blízkém východě. My v Evropském parlamentu jsme vyslovili, jsme se vyslovili v listopadu, aby evropské státy eh, řešili eh, situaci žen v ozbrojených konfliktech, aby ji brali vážně. A eh, paní Eštonová tehdy hovořila o dosaženém pokroku. Existuje zlepšený eh, mezinárodní rámec pro pomoc znásilněným ženám v ozbrojeném konfliktu. K tomu eh, schválila řada eh, zemí různé akční plány a je důležité také se vyměňovat optimální postupy. Evropa má také opatření v, lékařském, v lékařské oblasti, poskytla 300 milionů euro a další 200 milionů euro je připraveno pro realizaci rezoluce E OSN 1327. Pro roku 2011 e, se předpokládají místní strategie e, v zónách konfliktu, zvláště vzdělávání personálu. Je, bude nezbytné veškeré tyto zkušenosti a opatření také využívat při realizaci Evropského paktu pro partnerství a demokracii se zeměmi jižní dimenze. Pod potřeba, eh, podpora parlamentu je samozřejmě zaručena. Děkuji za eh, eh, paní Lochbiller a nyní paní Figueredo uh, jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My dobře víme, že ženy se aktivně podílely na revoltách v severní Africe, bojovaly za svá práva demokracii také na Blízkém východě ale rovněž si uvědomujeme, že znásilňování a sexuální otroctví, eh, zločiny proti lidskosti tohoto druhu eh, jsou eh, velmi rozšířeny. To jsou také porušení ženevské konvence a dochází k tomu v Kongu, Egyptě, Libii, Tunisku a řadě dalších zemí, kde zuří eh, válečné konflikty nebo revoluce. Eh, musíme jasně a jednoznačně volat po represích vůči takovýmto zločinům v Africe, kdekoliv jinde. A také musíme požadovat stíhání a odsouzení pachatelů eh, těchto zločinů, k nímž dochází v rámci konfliktu a revoluci, tak abychom se posunuli směrem k demokracii, tak aby ženy byly zapojeny do občanské společnosti, institucí, nevládních organizací i vlád. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, dávám slovo paní Boskurt, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně revoluce eh, v severní Africe a na Blízkém východě otevírají nové šance Eh, to znamená rozvoj demokracie, může nyní začít v Egyptě a Tunisku. Na ulicích Kaira, Bengázi a Tuniska byly ženy důležitou součástí eh, revolt a to v sobě skýta, skrývá jak šance, tak i nebezpečí. Znásilnění jedné mladé ženy skutečně eh, probudilo veřejnost, ale to nebyla jiná zpráva o znásilnění. Sexuální násilí je nadále stále používáno jako prostředek eh, podrobení si žen. Eh, I v Káhyře byly eh, ženy obětmi násilí ze strany vojáků například v dobách mocenského vákua a bezpráví nemají ženy ochranu a k tomu nesmí docházet a to nesmíme připustit. Jsou to trestné činy, které musí být vyšetřeny a musí být potrestány, nesmíme přivírat před nimi oči. Ještě jednou zdůrazňuji, že tyto ženy musí být chráněny a role žen při výstavbě společnosti nesmí být opomíjena. Práva žen musí být zákonně zakotveny a ženy musí nalézt svá místa ve výborech, v parlamentech, ve vládách a tak dále. I vzdělávání je velmi důležité pro ženy a e, samozřejmě Eh, ženské cnosti. Eh, nezávislost je samozřejmě velmi důležitá a podnikatelské možnosti pro ženy jsou stejně tak důležité. Děkuji a nyní má slovo paní Ojuland, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Sexuální nás, násilí na ženách, ale někdy i e, mužích na, v severní Africe a na Blízkém východě jsou znepokojující a je třeba, aby úřady v tomto regionu se jim e, okamžitě věnovaly. Jak ze strany nových demokratických sil, e, tak těch starých režimů. Já chci vyzvat Eh, vysokou zastupitelku eh, Aštanovou, aby hovořila o té devastující situaci, co se týče sexuálního násilí v tomto regionu, aby to prodebatovala eh, se zástupci těchto cílových zemí, které jsou předmětem evropské politiky sousedství, tak, aby byli pachatelé povoláni k zodpovědnosti, aby byl zajištěn a úcta k lidským právům jak žen, tak mužů. Sexuální násilí je podle mého názoru tím nejhorším projevem války, které mu je potřeba eh, eh, zabránit a přísně trestat. Děkuji. A teď eh, řečníci v Catch the Eye. Máme dva řečníky, nejprve John Kelly a potom pan Volská. Pan Kelly, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Před dvěma měsíci jsme hovořili o násilí na ženách v Evropě. Tehdy bylo zmíněno, že přibližně 25 žen se eh, v Evropě setkalo s násilím. Mám teď na mysli. A teď hovoříme o sexuálním násilí na ženách v rámci konfliktů v Severní Africe a na Blízkém východě. To jsou všechno hrozné události, které nelze dále tolerovat. Je potřeba, abychom něco učinili, abychom tomu zabránili. Je potřeba si uvědomit, že na celém kontinentu Africe je velmi archaický přístup k ženám. Nicméně souhlasím s panem komisařem v tom, že je potřeba uh, klást důraz na tyto věci a zejména se snažit přivést k odpovědnosti lidi, kteří se dopouštějí těchto hrozných činů. Tak snad máme naději, že někdy do budoucna se nám podaří změnit přístup v těchto zemích. Děkuji mnohokrát. A teď paní Rozabovská, prosím, máte slovo. Děkuji, frau prezidentine. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Sexuální násilí není porušením ženských nebo mužských lidských práv. Taková totiž neexistují. Je to zločin proti lidské důstojnosti, která patří k základním právům každého člověka, ženy i muže. To platí nejen v Evropě, ale i v Egyptě, Líbí, Kongu a jiných zemích Afriky a Blízkého východu, o nichž hovoří tato rezoluce. Válečné konflikty nesmou, nesmí být uh, polehčující okolností. V Kongu to začalo s žen a nyní jsou znásilňováni i muži jenomže e, usnesení jsou pouze slova. Je potřeba i jednat. Komise musí začít podrobně monitorovat porušování lidských práv ve světě a současně musí navrhnout nástroje, jimiž si Evropa v případě potřeba, potřeby vynutí jejich dodržování. Jinak můžeme partnerství, do nichž tolik investujeme, e, rovnou nazvat vyplácením výpalného. Děkuji. Děkuji vám, paní Záborská, a nyní má opět slovo pan komisař Füle jménem komise. Prosím, pane komisaři. Thank you very much, Madam President. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, eh, vážení kolegové. Ty zmínky o těch konkrétních případech, eh, které tady, byly, které tady zazněly, jsou samozřejmě velice závažné a představují eh, černou skvrnu na všech těch událostech, k nímž došlo v posledních týdnech v severní Africe a na Blízkém východě. Já jsem si poznamenal všechny ty záležitosti a otázky, které jste zmínili a také návrhy, které tady zazněly. Jak už bylo řečeno, Evropská unie má celou řadu nástrojů a udělá vše, co je v jejich silách, aby podpořila lepší zapojení žen a aby podpořila eh, občanský a politický život bez násilí a zastražování. Také bych chtěl zmínit ale i určité pozitivní vývoje, jako například vytvoření eh, úřadu pro práva žen v rámci spolupráce v zálivu a podobně. Naše podpora mezinárodním organizacím, například eh, OSN pro ženy, a podpora občanské společnosti bude představovat důležitý nástroj, jak podpořit změnu, která by měla proběhnout zevnitř. Tak to také ukazujeme, proč je tak důležitá politika dialogu a zapojení a musí pokračovat s našimi novými partnery. Děkuji. Herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji, pane komisaři. A závěrem eh, rozpravy bylo předloženo pět návrhů k usnesení, pět pozměňovacích návrhů k usnesení GUE zelených socialistů